Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Dámy a pánové, dovolte mi, abychom zahájili naši dnešní schůzi. Jako první bod na našem pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Mám tady dvě malé změny, které bych chtěla navrhnout. V první řadě zpráva pana Delševy, což je bod 13. Zpráva paní Nedelčeva. O té můžeme hlasovat zítra a paní Nedelčeva bude mít možnost zúčastnit se jiné schůze. Další změna je zpráva paní Svensonové, která se nemůže zúčastnit tento týden našeho zasedání, takže nás požádala, aby její zpráva byla odhlasována nebo spíše odložena na další zasedání našeho výboru. To znamená, bod číslo 15 je stažen. Tato konkrétní zpráva bude zařazena na příští pořad jednání našeho výboru. Pokud nemáte nikdo žádné zásadní námitky, tak můžeme považovat tento návrh pořadu jednání za přijatý s těmi změnami, které jsem zmínila. Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Není žádné sdělení ze strany předsedkyně. Za třetí schválení zápisů ze schůzí, jednak z 8. listopadu a pak 29. a 30. listopadu loňského roku. Zápis byl rozdán, pokud neobdržíme žádné návrhy ke změně do konce dnešního zasedání, tak zápis bude považován za přijatý. Nyní se tady dostáváme k bodu číslo 4, což je hlavní těžiště dnešního zasedání. Je to výměna názorů s ministrem maďarského předsednictví Budeme se zabývat otázkou rovnosti mezi pohlavími. Máme eh, jako hosta maďarského ministra, pana Mikloše Reteliho. Takže dovolte mi, abych mu hned předala slovo, aby nás informoval o programu maďarského předsednictví hlavně co se týče práv žen a rovnosti. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslance, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, eh, že mohu vystoupit ve vašem výboru programem maďarského předsednictví a představit vám naše priority. Budu hovořit o tom, jakým způsobem budeme pracovat na, na současných iniciativách v této oblasti. My jsme se, představ, my jsme se připravovali na prezidentství eh, s velkými očekáváními. Jak víte, tak jsme do Unie vstoupili jakožto stát před šesti lety. A velice jsme vstup do Unie oslavovali. V těch posledních šesti letech eh, Maďarsko, ale vlastně i celá Evropská unie zažila celou řadu významných změn. Ku příkladu došlo k rozšíření pravomocí Evropského parlamentu na základě Lisabonské smlouvy a vznikl také nový základ pro vztahy mezi radou a parlamentem. Pevně věřím, že budeme moci spolupracovat eh, v nadcházejících šesti měsících eh, v konstruktivním duchu a doufám, že nalezneme řešení pro všechny záležitosti, které si žádají společné rozhodnutí. Poslední roky přinesly značné změny v celé Evropě a byly to i změny, které se týkají žen. Tak eh, za prvé, a to je pozitivní změna. Zvýšila se zaměstnanost žena to významným způsobem. V posledních deseti letech eh, od roku 1998 do roku 2008 došlo, o, došlo k sedmiprocentnímu nárůstu. Ale zároveň se musíme nad jednou věcí zamyslet, a to je skutečnost, že ještě stále existují poměrně značné rozdíly mezi zaměstnaností mužů a žen. A tento rozdíl eh, v roce 2008 představoval téměř 14 Podobně je tomu s rozdílem mezi eh, mzdami mužů a žen. I tento rozdíl se snížil, eh, podobně jako postavení žen nebo ohrožení chudobou, nicméně snížení bylo menší, než jsme očekávali. A zároveň ještě přetrvávají veliké rozdíly v jednotlivých, eh, mezi jednotlivými členskými státy. Lze ovšem říci, že finanční a hospodářská krize měla značný eh, dopad a ten dopad nebyl genderově neutrální. Zjištění a analýzy ukazují, že ženy, které byly nezaměstnané, měly mnohem větší potíže se na trh práce znovu vrátit a po delší době nezaměstnanosti museli často přejmout eh, mnohem méně kvalifikované místo či za horší plat. Jsme přesvědčeni, že Nyní, kdy dochází k obnově hospodářství, vzniká e, po Evropě nová situace a je třeba vytvořit dlouhodobé základy pro fungování hospodářství do budoucna. A právě proto si myslíme, že rovnost mužů a žen je základním předpokladem dalšího růstu a také zvýšení zaměstnanosti a sociální soudržnosti. tohoto důvodu se domníváme, že je zjevné, že nelze hovořit o strategii Evropa 2020, aniž bychom kladli důraz na genderovou dimenzi tohoto programu. Úhelným kamenem strategie Evropa 2020 je udržitelný, chytrý a inkluzivní růst. Žádného z těchto cílů se nám nepodaří dosáhnout, pokud neumožníme všem evropským občanům bez ohledu na to, ať už se jedná o muže nebo o ženy, zapojit se eh, do všech eh, procesů a využívat jejich výhod. Existuje řada různých aspektů rovnosti mužů a žen. A my bychom všechny tyto aspekty chtěli eh, začlenit do stěžejních iniciativ eh, strategie Evropa 2020 a takto naplnit stanovené cíle. O jaké aspekty se jedná? Jde o to skloubit eh, pracovní a rodinný život, jde o zlepšení podmínek zaměstnanosti žen a také o posílení role žen v rozhodovacích procesech. A proč jsem zmiňoval strategii Evropa 2020? Jde o to, že její realizace eh, započne právě během našeho předsednictví, tedy na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých členských států. Všechny související iniciativy eh, patří mezi naše priority. V rámci Rady EPSCO se chceme soustředit především na dvě témata. Tvorbu pracovních míst a začlenění eh, Romů. Pokud eh, bude k dispozici politická vůle a pokud naše práce bude dostatečně důsledná, tak se domnívám, že tvorba pracovních míst by mohla pomoci eh, snížit nerovnost mezi muži a ženami na pracovním trhu. A podobným způsobem začlenění Romů může zlepšit ekonomickou situaci této znevýhodněné skupiny a zároveň tak pomoci většímu uplatnění romských žen. Chci zmínit ještě dva další problémy. Demografické změny a stárnoucí společnost. To jsou výzvy, před kterými stojíme. A my bychom chtěli k těmto problémům přistoupit eh, tak, eh, že se pokusíme eh, dosáhnout určité rovnováhy, pokusíme se schloubit pracovní a rodinný život lidí. Věříme, že něco takového je možné, že lze skloubit pracovní a soukromý život. A je to zvláště důležité z hlediska rovnosti mužů a žen. Je třeba si uvědomit, že když se člověk stará o, o rodinu a zároveň pracuje, a, takže v této situaci se mnohem častěji ocitají ženy, nikoliv muži. Z těchto důvodů také dochází k častější diskriminaci žen na pracovním trhu. A tak se domnívám, že Diskuze, kterou naše předsednictví zahájilo ohledně demografických změn a rodinné politiky, poukáže na genderové rozdíly v novém světle. Maďarské předsednictví by se chtělo soustředit na demografické procesy proto, že i když strategie Evropa 2020 se stanovila ambiciozní cíle, tyto cíle nelze naplnit, aniž bychom řádně reagovali na eh, výzvy, které sebou eh, nese eh, stárnoucí evropská společnost a snižující se pracovní síla v Evropě. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění, chtěl bych zdůraznit, že pro nás Kromě strategie Evropa 2020 eh, jsou důležité všechny další aspekty genderové rovnosti. Jedná se o součást základních lidských práv a, a těmto věcem je třeba se věnovat neustále, jinak nemůžeme hovořit o moderní rozvíjející se Evropě. Zároveň ale musíme mít na paměti, že během jediného předsednictví pochopitelně nemůžeme vyřešit eh, všechna témata a postihnout veškeré eh, aspekty. Eh, v Maďarsku často říkáme, že když člověk honí mnoho psů, tak nakonec nechytí žádného. A my jsme se proto rozhodli, že se e, soustředíme e, raději na menší počet e, priorita v této oblasti. Postavení žen jsme se rozhodli pro tři priority a jedná se o priority následující. Za prvé, chtěli bychom přehodnotit genderovou rovnost v souladu se strategií Evropa 2020. Za druhé, chtěli bychom se soustředit na boj s domácím násilím, s násilím na ženách a za třetí chtěli bychom podporovat celkovou rovnost mužů a žen. Ty priority nejsou seřazeny podle svého významu, jsou pro nás všechny, všechny stejně důležité. Víme, že existuje celá řada dalších citlivých problémů, které se nám už na program nevešly, ale snažili jsme se vybrat ty nejaktuálnější záležitosti. Rádi bychom Eh, rozpracovali eh, pakt o eh, genderové rovnosti z roku 2006 a z tohoto paktu dále vycházeli při naší práci. Proč je potřeba tento pakt či tuto dohodu dále rozpracovávat? Je proto několik důvodů a opět dovolte abych je postupně prošel. Tak zaprvé je třeba tuto dohodu revidovat proto, že mm, od eh, jejího schválení došlo ke značným změnám eh, v hospodářství a v evropských společnostech eh, obecně a je třeba na tyto změny reagovat. Za druhé, domníváme se, že je třeba provést jistou bilanci toho, co se nám už podařilo dosáhnout, jakých hmatatelných eh, důsled, mm, výsledků tento pakt eh, dosáhl v Evropské eh, unii v oblasti genderové rovnosti. A za třetí, strategie Evropa 2020 přichází s novými hospodářskými a sociálními mm, rámci pro všechny horizontální politiky a v neposlední řadě jde o to, že Evropská komise schválila svou strategii o rovnosti mužů a žen až do roku 2015. Rada přivítala tento dokument komise na radě EPSCO, zmínila to ve svých závěrech, stejně jako to, že rada eh, hodlá tento genderový pakt revidovat. Jaké eh, doporučení eh, předsednictví eh, Maďarské republiky dává, pokud jde o tento pakt o genderové rovnosti. Chceme si stanovit v prvé řadě harmonogram, tak aby bylo možné práci lépe monitorovat. Domníváme se, že tímto způsobem bychom mohli účinněji přispět k realizaci strategie Evropa 2020. Jinými slovy, chtěli bychom si stanovit své priority a politické závazky pro to stejné eh, období, pro to stejné časové období. Samozřejmě, že víme, že hm, eh, jsou priority, jejichž realizace a naplnění bude žádat mnohem delší čas, možná deset let i více. A proto by bylo dobré, abychom všichni vycházeli ze stejných eh, základů, zásad, priorit a časových plánů, až přistoupíme eh, k realizaci eh, těchto priorit. Ten pakt, který jsme schválili v roce 2006, je stále platný, jak už jsem naznačil. Nicméně navzdory vynaloženému úsilí ještě stále Existuje rozdíl eh, v platech mužů a žen, pracovní trh je nadále segregován a stěží najdete jediný členský stát, který by plně naplnil barcelonské eh, cíle. A to jsem vyjmenoval pouze několik eh, cílů, o, němž, o nichž hovoří pak to rovnosti mužů a žen. Takže je tady celá řada priorit, které zůstávají platné, nenaplněné a které chceme převést do nového dokumentu. Kromě toho si myslíme, že je důležité pozměnit také původní text tak, aby tam eh, byla obsažena nutnost bojovat eh, s násilím eh, na ženách. To bohužel v tom původním paktu chybělo, navzdory tomu, že tento jev jako už belgické a španělské předsednictví naznačilo. I tato dvě předsednictví poukazala na tuto chybějící eh, záležitost a přitom to je záležitost eh, dotýkající se základních lidských práv. Eh, a když vidíte konkrétní statistické údaje, vidíte, že je nutné zakročit. Řada žen v Evropské unii se stala obětí domácího násilí, násilí na ženách. 10 žen se stalo obětí sexuálního násilí. Tento pakt eh, nebude moci vyřešit eh, všechny tyto problémy celé hloubce, ale alespoň nastaví celkové strategické cíle. A v této souvislosti vyzýváme členské státy ke spolupráci. Chceme, aby vypracovaly strategie, které vytvoří rámec pro schválení ehm, konkrétních kroků a politických eh, eh, strategií potírajících jakoukoliv formu násilí. Také zdůrazňujeme důležitou roli, kterou v této věci sehrávají muži. Jsem velice rád, že Evropský parlament eh, považuje násilí na ženách za, za prioritu, které se věnuje Víme, že podobně je tomu i v Radě Evropy. Já Věřím, že se nám podaří vyměnit si veškeré dosavadní zkušenosti, které jsme získali jako členské státy i jako jednotlivé instituce, protože schromáždění eh, zkušeností, údajů a jejich výměna nabídne další inspiraci pro naší práci. Samozřejmě, že slova nesmí zůstat na papíře, třeba přenést je do praxe a zajistit také řádný monitoring. A proto se chceme nyní více soustředit na ehm, implementaci a monitorování prováděných kroků. Doufáme, že díky tomu každý členský stát začne klást na tyto záležitosti rovnosti mužů a žen větší důraz, například eh, při provádění strategie Evropa 2020 a také při zpracovávání svých národních reformních programů. Nyní dovolte, abych se zmínil o dvou velice důležitých, citlivých legislativních záležitostech, které jsou důležité také pro vás. Jednak jde o horizontální směrnici proti diskriminaci a druhá je směrnice o materské dovolené. Víme, že obě tyto směrnice se soustředí na nesmírně závažné otázky, otázky velice citlivé, které vycházejí ze společných evropských hodnot, ať už je to zákaz diskriminace nebo jiné hodnoty, tak přesto přeze všechno se ocitáme v komplikované situaci, když se pokoušíme v této oblasti schválit podrobné evropské směrnice. Názory jednotlivých členských států, pokud jde o provádění těchto směrnic, se dosti různí a je tomu tak proto, že současné postupy v jednotlivých členských státech jsou zkrátka odlišné a je třeba tyto rozdíly respektovat. Jsme eh, jednotní v různorodosti, jak zní jedno z našich eh, hesel, takže třeba i různorodost respektovat. Není třeba zdůrazňovat, eh, jakou význam, jaký význam má směrnice o zákazu diskriminace. Schválení této směrnice by vyřešilo nedostatky stávající evropské legislativy. V tuto chvíli totiž pokud jde o diskriminaci, tak kroky proti diskriminaci, které se podnikají, jsou velice různé podle druhu diskriminace. Některé členské státy nabízejí um, rovnou ochranu uh, proti diskriminaci bez ohledu na druhu diskriminace, ale je důležité zajistit minimální úroveň ochrany ve všech členských státech. Jakožto členové Evropské unie jsme se dohodli na tom, že budeme chránit společné hodnoty a prosazovat společné cíle a shodli jsme se na tom, že podnikneme společné koordinované kroky v některých oblastech. A to se týká i zákazu eh, diskriminace. Tady nedosáhneme pokroku, pokud nebudeme mít horizontální směrnici, která jde nad eh, rámec pracovního trhu. Budeme pokračovat ve vyjednávání o směrnici proti diskriminaci, ale samozřejmě nemohu přislíbit konkrétní datum uzavření takových jednání, protože všichni víme, že problematika to je nesmírně komplikované a bude těžké dosáhnout dohody, zejména vzhledem k té současné situaci, k úsporným opatřením, které přijímají jednotlivé státy. Proto nelze slíbit žádné mm, konkrétní mm, eh, datum, nicméně mm, budeme Budeme se soustředit na naše priority a pokusíme se je naplnit. Maďarské předsednictví, eh, jak už jsem říkal na začátku, eh, soustředíme se, na ty hlavní, se soustředí na ty hlavní eh, priority a těch se pokusíme dosáhnout. Především se zaměříme na ochranu, kterou chceme nabídnout handicapovaným lidem. Navážeme tak na práce belgického předsednictví. Ale to není jediný důvod, proč jsme se rozhodli soustředit se právě na handicapované. Jedná se o prioritu obecné povahy v maďarském předsednictví a je to priorita, která je v souladu s vyjednáváními, která probíhají ohledně Evropské strategie o handicapovaných, kterou přijala přednedávnem Evropská komise. Chceme tedy využít eh, synergii v této oblasti a proto bychom chtěli zajistit lepší eh, ochranu před diskriminací handicapovaným. Tu stejnou otázku budeme řešit eh, i při dalších příležitostech. Chceme zorganizovat konferenci na nejvyšší úrovni k tomuto tématu a ta se soustředí na vytvoření právního rámce, rámce evropského a mezinárodního. Myslíme si, že související umlova OSN eh, by měla být ratifikována co možná nejdříve. To by mohlo vést k ratifikaci také v Evropské unii. Velice rádi bychom přivítali na této konferenci také zástupce vašeho výboru. Pokud jde o návrh směrnice o mateřské dovolené, tak eh, to je skutečně velice obtížné dědictví, téma nesmírně citlivé. Na jedné straně jsou určité zásady, na druhé straně jsou eh, je obtížná současná realita, některé cíle jsou protichůdné, velice těžko se hledá pro všechny přijatelný kompromis. Chceme chránit nastávající matky, chceme chránit jejich zdraví, chceme chránit malé děti, kojící matky, ale na druhou stranu je nesmíme chránit přes příliš, chci říci, je třeba najít nějakou rozumnou míru. Přitom chceme vzít v potaz zájmy všech skupin, tedy i zaměstnavatelů a e, zkrátka dobého hlediska i pracovního trhu, což ovšem neznamená, že nebudeme zvažovat e, zájmy e, lidí, kteří si přejí založit rodinu. Neboť máme na paměti také dlouhodobý demografický vývoj, takže eh, chceme se těmto výzvám postavit jakožto předsednictví, chceme na nich pracovat. Jsme přesvědčeni, že potřebujeme minimální požadavky na evropské úrovni, s tím, že bude potřeba vzít v potaz eh, různé systémy fungující v jednotlivých členských státech. Další důležitá věc je to, že mateřská dovolená že materskou dovolenou eh, chceme eh, řešit tak, že budeme mít na paměti, jak komplikovaná věc to je. Největší rozdíl mezi členskými státy v této oblasti spočívá především v délce materské dovolené a také ve výši podpory, kterou matky dostávají, ale i tady se pokusíme dosáhnout eh, kompromisu. Rádi bychom reagovali i na vaše pozměňovací návrhy a naše pracovní skupina v radě se jimi bude podrobně zabývat. Budeme se zabývat i těmi pozměňovacími návrhy, které jdou nad rámec návrhu komise. Je tady ovšem skupina členských států, která okamžitě a negativně písemně zareagovala na tento návrh. Přesto bychom eh, chtěli na radě v její pracovní skupině iniciovat hloubkovou diskuzi, abychom zjistili, jaký manevrovací prostor se nám při hledání kompromisu nabízí. Také bychom chtěli přehodnotit původní návrh Evropské komise. Je tady řada členských států, které nás na radě informovaly o tom, že mohou využít tohoto dokumentu jakožto východiska pro další diskuzi. Maďarské předsednictví je v této oblasti ambiciozní, ale zase nechceme si klást nerealistické cíle. A tak pokud jde o tuto směrnici o mateřské dovolené, nedomníváme se, že během několika krátkých měsíců našeho předsednictví budeme schopni dosáhnout eh, při spolurozhodování konečné dohody. Přesto věřím, že Evropská unie tuto směrnici potřebuje a že dříve či později nakonec k dohodě dospějeme, a to jak v radě, tak eh, i mezi radou a Evropským parlamentem. Evropské před, eh, maďarské předsednictví udělá maximum proto, abychom zajistili, že diskuze na radě bude otevřená a konstruktivní. Na závěr chci zdůraznit, že jsem velice rád, že mám možnost se s vámi sejít eh, již nyní na začátku eh, předsednictví a 16. března se uvidíme znovu eh, v Budapešti. Děkuji vám za pozornost a velice rád odpovím na vaše otázky. Děkuji, pane ministře Reteli. Děkuji vám za tak eh, podrobnou zprávu. Na základě toho, co jsme si zde vyslechli, tak budou eh, vyřešeny některé otázky během maďarského předsednictví. Mám na mysli hlavně domácí násilí a potom také rozdílné odměňování a také zvýšení zaměstnanosti žen. To jsou otázky, které nebyly v písemném dokumentu a které nyní zde pan ministr zmínil. Na seznamu máme mnoho zájemců. Jestli souhlasíte, tak začneme s prvním kolem vždycky po jednom zástupci z jednotlivých skupin a potom předám slovo panu ministrovi, aby zodpověděl vaše otázky a potom bude další, druhé kolo s ostatními, kteří se hlásejí o slovo. Jestli souhlasíte s tímto postupem, tak můžeme začít. Tedy první kolo má slovo paní Bauer z EPP. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat panu ministrovi za úvodní slova. Myslím, že jste zmínil hodně témat a to velice vítáme. Ráda bych zmínila dva aspekty, které jsou propojené. Je to tedy společná otázka. Jedna věc se týká strategie 2020 Evropské unie a v této strategii najdeme několik rozporů. Chceme zvýšit eh, porodnost, zaměstnanost a, a to zároveň. A z tohoto hlediska si myslím, že vaše priority jsou velice na místě. Chcete, aby došlo k harmonizaci pracovního a soukromého života. Slyšeli jsme, eh, že jste se zmínil o novém prvku, což je revize balíčku o rovnosti pohlaví. pohlaví. Mě by zajímalo, jak konkrétně chcete zajistit harmonizaci mezi pracovním a soukromým životem, aniž by trpěla jedna z těch dvou věcí a také jakým způsobem chcete aplikovat tento pakt. A pokud vím, tak se to probíralo na trilogu, čili také spolu se sociálními partnery. Můj dotaz je následující. Chcete zahájit konzultaci se sociálními partnery, aby mohlo dojít k revizi daného textu? Přijde mi velice dobré, že to spojujete se strategií 2020, protože, abych byla úplně upřímná, tato strategie jak víte vy sám a víme my všichni, nezmiňuje velice důležitá témata, jako je například rovnost mezi pohlavími. I když z hlediska zaměstnanosti nebo demografických výzev se jedná o naprosto zásadní věc, která musí být vyřešena. Takže velice vítám váš přístup, vítám že chcete propojit eh, tyto dva prvky. Otázka zní jak. Děkuji. Eh, prosím, paní Thompson ze skupiny CD. Děkuji, děkuji za velice obšírnou prezentaci. Jak říkala paní předsedkyně, zmínil jste celou řadu oblastí, které se týkají rovnosti mezi pohlavími. To je zmíněno ve vašem programu. Takže se chcete zaměřit na důležité otázky, jako je rovnost pohlaví. Chtěla bych vám poděkovat také eh, za slova, která se týkala násilí protože je to iniciativa, kterou zahájilo španělské předsednictví, pokračovalo, pokračovalo v ní belgické předsednictví a vy chcete v těchto krocích pokračovat. Chcete bojovat proti násilí na ženách, což je velice závažný a velký problém po celé Evropě. Týká se to také ženských práv. A mě by zajímalo, zda chcete podpořit parlamentní práci Pracujeme na rámcové směrnici násilí proti ženám. Na úvodu svého projevu jste zmínil, že je nesmírně důležité, abychom posílili a podporovali ženy v rámci rozhodovacích procesů. A Rozhodovací procesy jsou také součástí strategie mezi lety 2010 až 2015, strategie, kterou vypracovala Evropská komise a víme, že tuto strategii si také vytyčila celá řada vlád členských zemích Evropské unie. Například španělská vláda přijala rozhodnutí, že 50 zástupců vlády musí být ženského pohlaví, to samé udělal Sarkozy, také má dánská vláda, udělala ten samý krok, takže co mě trochu udivuje, nebo nás všechny udivuje, že v Maďarsku máte vládu, kde jsou pouze samí muži, což nám přijde dost zvláštní a já bych vás žádala o vysvětlení, protože si myslím, že to nejde ruku v ruce s tím, co jste říkal a pokud vaše při, eh, předsednictví chce udělat tolik eh, iniciativ, tak by mě zajímalo, do jaké míry chcete také posílit postavení žen v těchto rozhodovacích procesech. Děkuji, paní Tomsnová. Paní Bilbao má slovo ze skupiny liberálů. Eh, děkuji za váš příspěvek a za všechna vysvětlení. Já bych vám chtěla říci, že co se týče té teoretické části, o které se zde hovořil, tak si myslím, že všichni členové tohoto výboru s touto částí souhlasíme. Ale já si myslím, že jsme už možná poněkud unaveni a unavené z teorie. My, co potřebujeme, je konkrétní činy. Já mně chybělo během vašeho příspěvku eh, více konkrétních údajů ohledně aspektů, na kterých budete pracovat během maďarského předsednictví. Vy jste se tady zmínil o dvou důležitých otázkách. Eh, za prvé to je mateřská dovolená a tu druhou otázku jsem si zde zapsala. Ta druhá otázka, kdy jste se zmiňoval o problémech. Já bych chtěla, abychom byli schopni být více konkrétní. Abyste řekl, eh, na čem bude konkrétně pracovat maďarské předsednictví, protože analyzovat a eh, podněcovat a eh, schvalovat iniciativy, to je v pořádku, ale já bych chtěla, abyste hovořil konkrétně o iniciativách, jejich cílem by bylo potom schválení. Já bych vám také chtěla poděkovat za vaši upřímnost. Vy jste tady hovořil o tom, že nechcete slíbit příliš, protože jste si vědom eh, veškerých obtíží. Eh, s tím souhlasíme. Víme, že tyto iniciativy jsou komplikované a máte pouze šest měsíců. Co se týče iniciativ pro osoby s postižením, tak eh, tam vám vyslovuji svoji podporu, protože právě ženy, které mají postižení, tak jsou to osoby, které jsou diskriminovány dvakrát. A co se eh, týče um, rodičovské dovolené, tak bych se chtěla zeptat, jestli jste schopni nám říci, eh, kde si myslíte, že jsou hlavní problémy v členských zemích. A jestli si nemyslíte, že by bylo možné dospět k dohodě na základě eh, Mm, dohody v parlamentu. Také jste hovořil o tom, že rozdíly v mateřských a otcovských dovolených eh, v rámci členských států je potřeba respektovat, protože je to eh, globální projekt a protože heslem Evropy je jednotný jednotná v rozmanitosti. Tady si myslím, že určitý protiklad, protože ve všech dokumentech se hovoří o lidském právu, o rovnosti a o zákazu diskriminace. A já si myslím, že tady bychom eh, měli eh, pracovat více eh, věcným způsobem, Protože si myslím, že toto, jsou, eh, toto je zásadní právo, musíme bojovat proti diskriminaci a myslíme si, že musíme mít jasno v tom, že tyto aspekty už by eh, měly být už eh, přiznány a myslím si, že tady nemůžeme akceptovat rozli, rozdíly, když hovoříme o lidských právech. Vy jste hovořil také o, o mužích. Já si myslím, že by se také měli muži více začlenit do těchto iniciativ, abychom mohli eh, mít opravdu skutečnou rovnost. Děkuji paní Bilbao, eh, paní Korne Nilsson, zelení. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych se zmínit o obou směrnicích. V obou případech jste podle mého názoru řekl trochu znepokojící věci. Co se týče směrnice o mateřské dovolené, byla jsem trochu zklamaná prvním kolem eh, vyjednávání na půdě rady, především tím, že několik členských států tvrdí, že návrh komise byl lepším základem pro vyjednávání. Upřímně řečeno, to mně přijde jako velká urážka Evropskému parlamentu a rada nejedná jako skutečný zákonodárce. Když komise přijde s návrhem, tak jej pozměníme, jsme zástupci lidi, takže zohledněme názory lidí a rada by to takto měla přijmout a neměla by rozporovat eh, návrh a komise. Takže já si myslím, že to bude nesmírně obtížné, především v radě, protože mezi jednotlivými členskými státy jsou velice rozdílné názory, ale očekávám, že maďarské předsednictví udělá vše, co bude možné, aby se členské státy dohodly na tom, jak se dopracovat společného stanoviska a přitom respektovali také stanovisko Evropského parlamentu. Několik členských států eh, možná myslí na návrh eh, Evropského společenství jako určitý základ eh, a Přijde mi, že když se zmiňuje tento návrh Evropské komise veřejně, tak eh, to je urážka. Co se týče zákona boje proti diskriminaci, také mě znepokojuje, že několik členských států se chce soustředit pouze na postižení. A zdá se, že přijímáte tento pohled. Myslím, že je nesmírně důležité, aby směrnice byla integrovaná, Myslím si, že problém už je v tom, že ochrana etnického původu jde nad rámec ostatních věcí. Je tady jasný nedostatek eh, různých dalších typů diskriminace a musíme tento dokument mít integrovaný. Doufám, že se vám podaří učinit nějaký pokrok. Také připomeňte německé vládě, že nebude pořád u moci. Další věc, eh, velice maďarská otázka. Slyšela jsem eh, o tom případě té porodní asistentky, která byla zatčena, když eh, pomáhala při porodu doma. V Nizozemí více než polovina žen rodí doma. Já sama jsem to udělala před třemi lety, byla jsem velice šťastná. A byla jsem naprosto šokovaná, že máte zákon, který neumožňuje porod doma. Takže mi to přijde velice zvláštní a nemyslíte si, že ženy by měly mít naprostou svobodu a rozhodnout se, kde chtějí rodit? Děkuji. Děkuji paní Cornelisen, paní Figueroa. Děkuji paní předsedkyně, pane ministře. Já bych se chtěla vrátit eh, k otázkám, o kterých jste jsme hovořili. Já v principu souhlasím s aspekty, o kterých jste zde hovořili a nechci se proto opakovat. Ale chtěla bych se vrátit eh, ke dvěma bodům. Návrh směrnice o mateřské dovolené a otcovské dovolené. To je to, co navrhl parlament. Vzbuzuje eh, v nás obavy tato otázka a chtěli bychom konkrétněji vědět, jaké úmysly má maďarské předsednictví, co se týče tohoto návrhu parlamentu. Ne, týká se to návrhu komise. A druhý bod, o kterém bych se chtěla zmínit, Mám eh, na mysli obavy ohledně eh, diskriminace, protože toto se stále zhoršuje Eh, v případě práce, to je diskriminace na pracovišti pro ženy, také diskriminace v odměňování, eh, přístupu eh, k práci a také diskriminace, co se týče druhu práce, to je nezaměstnanost, která potom vede k chudobě a samozřejmě potom toto stěžuje situace, stěžuje situaci žen. Eh, bohužel strategie 2020, kde se hovoří o zaměstnanosti, tak zde nebyla eh, zahrnuta otázka týkající se rovnosti pohlaví. A toto v nás vzbuzuje obavy. Eh, další otázka, který tedy nastává. Maďarské předsednictví. Máte Eh, za cíl přijmout eh, nějakou iniciativu, která by přinesla konkrétní ovoce, to je, aby eh, rada změnila svoji pozici, názor, to je, aby v rozpočtu byla tato otázka odražena, protože toto téma je velice důležité. Týká se to otázek rovnosti a také se to týká vzdělávání a odborné přípravy. Počítáte s nějakými konkrétními opatřeními, abyste bojovali proti nerovnosti? Eh, co se týče nerovného odměňování a otázek chudoby. Nestačí, abyste se pouze zmiňovali o těchto otázek, protože v minulém roce to byl rok boje proti chudobě a koncem roku byl výsledek takový, že máme více chudých. Nestačí proto, abychom pouze hovořili o našich úmyslech. Potřebujeme konkrétní odpovědi. Chci vědět, eh, jaké kroky má v plánu maďarské předsednictví. Jsem si vědoma, že za šest měsíců se to nedá stihnout, ale mohli byste přijmout čtyři a šest konkrétních opatření. Dobře, pane ministře, to bylo první kolo otázek. A než vám dáme slovo, abyste tyto otázky zodpověděl, tak bych chtěla využít eh, příspěvky některých mých kolegyň a vrátit se k mateřské a otcovské dovolené. To je eh, změna směrnice. Já jsem zpravodajkou a proto bych chtěla využít tuto příležitost a zeptat se vás na následující. Jaké pokroky můžeme očekávat od maďarského předsednictví? Na základě vašeho příspěvku jsme viděli, že očekávání se e, snížily. Vy jste hovořili o tom, že uděláte všechno, co bude ve vašich silách, abyste pokračovali v diskuzi, že chcete, aby byla konstruktivní diskuze na půdě rady, ale řekl jste, že tato otázka nebude dokončena během maďarského předsednictví. Také jste hovořil o komplexnosti této otázky, o obtížích, o různých eh, tradicích, které existují v 27 členských státech. Ale konkrétně, co můžeme očekávat od maďarského předsednictví? Jaké máte plány, co se týče této směrnice? A také bych vám chtěla eh, předat eh, obavy, které mám. Protože vzhledem k tomu, že maďarské předsednictví, maďarská vláda změnila eh, právní rámec této oblasti, co se týče materské dovolené, a že mezi prioritami předsednictví je hodnoty spočívající v rodině a boj Eh, proti demografickému vývoji, tak když eh, tady vidím, že existuje určitý nesoulad mezi eh, právním rámcem a vašimi cíly. Je pravda, že návrh parlamentu rozšiřuje, prodlužuje mateřskou dovolenou, a více, než to bylo v návrhu komise. To je pravda. Ale také je fakt, že my nehájíme dlouhou mateřskou dovolenou, příliš dlouhou mateřskou dovolenou jako tu, kterou navrhuje maďarská vláda, protože my si myslíme, že příliš dlouhá mateřská dovolená stěžuje návrat eh, eh, žen do pracovního procesu a myslíme si, že ženy musí eh, se zúčastnit pracovního trhu v rovných podmínkách jako muži. A abychom podpořili porodnost a abychom bránili rodinu, tak eh, potřebujeme, aby mateřská a otcovská dovolená byly eh, mm, rodičovské dovolené, kde, eh, které budou eh, pokryty příspěvky eh, na 100%, to je, aby se podpořily rodiny, které chtějí mít děti. Eh, proto, pane ministře, máte nějaké pozitivní očekávání ohledně práce, která by mohla, mít, která by mohla být vykonána během maďarského předsednictví? Jak už jsem řekla, jsem poněkud zklamaná a očekávám, že budu moci nabít optimismus po vašich odpovědích, abychom mohli hledět do budoucnosti s větší optimismem. Děkuji, pane ministře. Köszönöm szépen a kérdéseket. Děkuji vám za všechny položené dopady a nyní, e, dotazy a nyní k odpovědím. Tak paní e, Bauer, pokud jde o skloubení rodinného a pracovního života, tak e, jsem velice rád, že chápete, o co nám jde, že přistupujeme k věci ze dvou úhlů, že chceme zvážit jednak potřeby pracovního trhu my jsme byli také ve výboru pro zaměstnanost tady v parlamentu, představili jsme tam své eh, postoje, ale pak je tady ten druhý aspekt, a to je ta rodinná politika a tyto aspekty je třeba vzít eh, oba v potaz při řešení problému skloubení pracovního a soukromého života. Vy jste to tady sama vyjádřila eh, velice přesně. Jedna část nesmí jít na úkor druhé. Pokud jde o postavení žen na pracovním trhu, tak samozřejmě na práci žen má dopad eh, jejich rodin a jejich rodinné povinnosti a tady jsou eh, rozdíly v postavení mužů a žen. Ženy jsou v mnohem nejistější situaci, pokud jde o jejich eh, postavení na pracovním trhu, než je tomu tak v případě mužů. Kromě toho víme, že ženy se často musí vzdát eh, rodiny, pokud se chtějí věnovat eh, kariéře, musí učinit eh, tuto volbu. Domníváme se, že jsou proto důležité iniciativy na evropské úrovni, že na evropské úrovni potřebujeme stanovit priority, vzájemně si pomáhat a postupovat koordinovaným způsobem. Podporujeme navýšení eh, počtu předškolních eh, zařízení. To si myslím, že je zcela zásadní záležitost. Eh, tak můžeme nejlépe, že nám pomoci skloubit práci s péčí o rodinu. Dále podporujeme další možnosti volna pro rodiče pečující o své děti. Pochopitelně tady je třeba brát na zřetel různé systémy fungující v jednotlivých členských státech. Obecně se ale domníváme, že je potřeba nabídnout eh, možnost pracovního volna za účelem pečování o rodinného příslušníka a eh, tato možnost by neměla být nabízena pouze ženám, ale samozřejmě i mužům, když častěji využívají ženy. Budeme provádět konzultace s eh, sociálními partnery, ale nebudou signatáři paktu. Pokud jde o dotaz paní Thompsonové, děkuji vám za to, že jste ocenila kroky, které plánujeme, pokud jde o násilí na ženách. Pokud jde o rozhodování a posílení role žen, tak zde bych doplnil, že existují administrativní nástroje. Jeden je poměrně dobře známý a to je aplikace kvót. Vy jste zmínila, že některé státy kvóty aplikují. Jenom bych v této souvislosti zdůraznil jednu věc. Když se podíváme na studie, tak vidíme, že ani občané, ani vlády mm, nevědí přesně, jak v praxi kvóty fungují. Je třeba k tomu spustit informační kampaň. Je to nástroj velice užitečný, nabízí rovné příležitosti a také posiluje roli žen v rozhodovacích procesech. Nejprve je totiž třeba vytvořit rovné příležitosti a teprve potom můžete podporovat eh, větší roli žen v rozhodování. A nám právě chybí ty rovné příležitosti. Je třeba obeznámit se s postupy, které používají jednotlivé členské státy, s těmi nejlepšími, vzít v potaz nejrůznější aspekty a poté dospět k nějaké dohodě, jak nejlépe podpořit eh, větší podíl žen na rozhodování. Pokud jde o návrh směrnice o zákazu diskriminace, a o potírání násilí, tak my toto chceme zdůraznit v souvislosti s paktem rovnosti mužů a žen a doufejme, že se nám podaří ovlivnit ty postoj komise. Pokud jde o otázku, kterou jste směřovala mm, na maďarskou vládu a složení maďarské vlády, já myslím, že tady nebyl žádný zvláštní důvod pro tu současnou situaci. Byl to určitý mm, okamžik eh, v historii, mm, došlo k určité skladbě okolností, můžeme ten výsledek eh, kritizovat a maďarská vláda vznikla v té podobě, ve které existuje, ale to neznamená, že bychom eh, zakrývali, zavírali oči před rovností mužů a žen, před podporou žen v oblasti rozhodování. Spíše to bylo vše dílo náhody, že má maďarská vláda tu stávající podobu a složení. Teď bych rád odpověděl na otázku paní Belbao. Vy jste se ptala, na ratifikaci úmluvy OSN. A co zde plánujeme? Maďarsko, myslím, je dobrým příkladem, protože jsme byli jedni z prvních, kdo úmluvu ratifikoval a vedeme konzultace s dalšími členskými státy. Pokud existují nějaké právní nejasnosti v této záležitosti, velice rádi je osvětlíme. Pokud jde o pomoc handicapovaným, tak eh, zůstává to naší prioritou, jak už jsem říkal. Nyní k mateřské eh, dovolené, to byla další otázka. My nechceme nikoho poškodit, eh, samozřejmě ani nechceme zanedbat roli Evropského parlamentu. Chceme vás informovat eh, o svém postoji, pokud jde o návrh Evropské komise. Rádi bychom vedli jednání na radě a revidovali původní návrh Evropské komise. Když vidíme první reakce členských států v radě mohu říci, že mm, bohužel eh, ty šance na další pokrov v tuto chvíli nevypadají dobře. Pokud eh, situace nějak nezmění pozměňovací návrhy parlamentu, jinak eh, Říkám, uvědomujeme si, že záležitost je to důležitá, citlivá, na druhé straně je nesmírně komplikovaná a Evropa je v těžké hospodářské situaci, řada členských států musela podniknout nejrůznější úsporná opatření, potýkají se s velkými obtížemi. A tím pádem je naše práce o to složitější. Další otázka je dotaz paní Cornelison. Proč jsme se rozhodli zdůraznit eh, handicapované ve směrnici proti diskriminaci. Já jsem se to pokusil trochu vysvětlit v tom úvodním vystoupení. Chceme eh, navázat na práci belgického předsednictví. Zároveň ale nám kromě té kontinuity jde také o to mm, pomoci handicapovaným. Je to pro nás prioritou i na domácí půdě v Maďarsku. Zmínil jsem ty související akce, které chceme uspořádat a které se týkají směrnice proti diskriminaci. Nesmíme zapomínat ani na všechny další eh, související eh, směrnice, to znamená směrnice o diskriminaci na základě etnického původu z roku 2043 lomeno 2000, pokud eh, se to číslo pamatuji správně. Teď bych rád odpověděl na paní, paní Figueredo, která se ptala na mateřskou a otcovskou dovolenou. a mluvila jste o začlenění eh, otcovské dovolené do této směrnice. Mohlo by to znamenat eh, jisté právní problémy. Jde o to, že směrnice se věnuje eh, zdraví a bezpečnosti žen, kojících matek, a tudíž eh, by to nebyl ten správný právní základ pro otcovskou dovolenou. Velice těžko bychom začlenovali otcovskou dovolenou do směrnice o mateřské dovolené. Nemáme nic proti tomu, eh, ale bylo by dobré pro tuto záležitost najít eh, samostatný právní základ. Například ehm, v souvislosti s rodičovskou dovolenou, tam si dokážu představit, že bychom otcovskou dovolenou zakomponovali to může být eh, jisté východisko, ale jsem připraven ke konstruktivní diskuzi o této věci s Evropským parlamentem. Paní předsedkyně, vy jste se mě ptala, proč nejsme ambicioznější. K tomu mohu pouze říci, že tady dnes eh, zastupuju předsednictví a za předsednictví mohu říci, že budeme usilovat vždy o konsenzus mezi 27 členskými státy. Možná jakožto jednotlivý členský stát bychom mohli být ambicioznější, um, naši uh, zákonodárci jsou ambicioznější, um, jdou uh, v některých návrzích i nad rámec uh, návrhu Evropského parlamentu, ale nezapomínejme na to, že je tady dalších 26 států zastoupených v radě. Vy jste říkala, že vlády přicházejí, odcházejí, jejich postoje se mění, postoj německé vlády se může změnit, ale není to jenom Německo, kdo má s touto směrnici problém. Jsou to i jiné členské státy. Byly tady ještě další otázky, které byly směřovány na Maďarsko, na ten případ eh, porodní asistentky. K tomu bych chtěl říci, že jsme zpracovali novou legislativu, připravujeme ji, ještě nebyla schválena, vláda ji má na stole a tato nová legislativa domácí porody umožní ani doposavat nebyly zakázány, žádný zákon je nezakazoval a byly ženy, které se k domácím porodům rozhodly, bohužel s tím souvisely určité problémy, ale nyní zpracováváme novou legislativu, jak už říkám, ještě schválena nebyla, ale vláda se ji už zabývá a tento nový zákon doufejme zlepší stávající podmínky. Jde nám o to, abychom eliminovali veškerá rizika pro matky i novorozené děti. Dobře, přistoupíme k druhému kolu. Má slovo paní eh, Nebol. Děkuji mnohokrát, pane předsedkyně, děkuji pane ministře za vaši prezentaci, za odpovědi. Já si myslím, že nyní mám jasnější představu o maďarském předsednictví, nicméně máme ještě určité obavy, i když jste hovořil o domácím násilí, o rozdílech, platových rozdílech, o zaměstnanosti žen, to je vše výborné. Všichni, kdo hovořili přede mnou, jsou velice potěšeny, ale chybí aspekt, nebo z toho původního dokumentu nebylo jasné, jak chcete zajistit rovnováhu mezi pohlavími. A tím se dostáváme k širší otázce. Trochu je to spojeno s tím, že nemáte ženy ve vládě a zdá se, že vůbec existuje problém zapojit ženy. Je to taková obecná otázka, ale byla bych ráda, kdybychom se nad tím mohli zamyslet. Jakou úlohu vidíte pro ženy nejen tedy v Maďarsku, ale také v rámci celé Evropské unie. Také jsem pochopila, že máte ústavní plány, chcete dát nový právní statut zárodku eh, v případě početí a já se obávám, že by to mohlo vést k naprostému eh, zákazu potratů a ehm, léků, které vedou k eh, potratu nebo tu pilulku den poté. Čili to by mohlo ohrozit eh, život jak matek, tak dětí. Já bych ráda slyšela, co se o tom myslíte, jakým směrem se chcete ubírat eh, jako Maďarsko. Další věc, která mě zajímá, je další domácí záležitost. Já vím, že se to týká jednoho konkrétního ministra, který v podstatě chce prosazovat, aby ženy pracovaly na částečný pracovní úvazek, aby se mohly starat o své děti. Eh, my se také bavíme o postavení žen, o jejich postavení na pracovišti, čili myslíte si, že to je skutečně na místě? Myslíte si, že to povede k tomu, že tam budete mít více dětí a více šťastných rodin? Když se bavíme o evropských záležitostech, změnili jsme strategii 2020. Chtěla bych poděkovat za vaše odpovědi ale chtěla bych vědět, co maďarské eh, předsednictví bude dělat, aby naplňovalo také barcelonské cíle s ohledem na ženy. Děkuji. Děkuji paní eh, Honibel. Nyní má slovo paní Snešin. to Děkuji mnohokrát. Složení maďarské vlády skutečně znamená závažný problém v podstatě se tím podkobává důvěryhodnost vaší vlády. Čili musíte jít skutečným příkladem. Je tedy asi správná chvíle, abyste změnili složení vlády. Já věřím, že to nebude tak složité. Věřím, že také jednou z priorit maďarského předsednictví bude boj proti násilí na ženách, ale obávám se, že vaše vláda v některých eh, evropských eh, členských eh, zemích se musí zabývat toto otázkou. V podstatě tam existuje v podstatě institucionované násilí státu na ženách. Například existuje legislativa proti ehm, potratům, proti podobným otázkám. Čili to má zcela fatální následky. Máme druhé usnesení, kde chceme prosadit právo žen na potrat, na bezpečí, čili možná byste to mohli přijmout také jako prioritu. Čili boj eh, proti násilí na ženách, ale musíme vzít také v úvahu institucionální násilí, které je prováděno v některých členských státech. Dále je to reproduktivní zdraví žen, dochází ke snížení práv žen oproti mužům a to znamená, že například během těhotenství jsou ženy diskriminovány. Vaše předsednictví má novou definici zákonnosti v této oblasti. Mě by tedy zajímalo, zda chcete zlikvidovat tu absurditu, že těhotné ženy mají jiné zacházení než ženy, které nejsou těhotné. Čili fyziologický stav ženy by měl být také jejím lidským právem. Mario. Sí, buena, <clears throat> buenas tardes. Quería agradecer. Dobré odpoledne. Eh, chtěla bych vám, pane ministře, poděkovat, eh, že jste jsem přijel. Také bych eh, vám chtěla poblahopřát za váš příspěvek, který obsahoval velice důležitou otázku, o které hovoříme eh, v tomto výboře. Jsou jiné otázky, které více souvisí s národními legislativami, ale otázky, o kterých vy jste hovořil, tak eh, ty mi dělají velké starosti a myslím si, že to je otázka, která zajímá celou společnost. Mm, je to domácí násilí. Já Eh, eh, spadám do eh, skupiny, která hovoří o v evropském nařízení proti násilí na ženách a toto pomáhá obětem domácího násilí, hlavně ty, které mají zákaz přiblížení se od svého partnera a myslím si, že by bylo dobré, aby e, toto se rozšířilo na jiné členské státy. Toto se řešilo v stokholmském programu a myslím si, že by to bylo dobré pro mnoho evropských žen. Já jsem byla členem výboru Liber a e, zeptala jsem se ministra e, vnitra a spravedlnosti ministr spravedlnosti mi řekl, že se čeká na to, až Eh, maďarské eh, přednictví čeká na balíček ochrany obětí, kterou předloží komise. Já podporuji tento balíček ochrany obětí, ale myslím si, že toto, eh, mm, toto evropské nařízení by mělo projít a není v protikladu s tímto balíčkem ochrany obětí. Já si myslím, eh, chtěla bych se zeptat, jestli toto znáte, jestli jste o tom hovořil s ministrem spravedlnosti a jestli si myslíte, že maďarské předsednictví může udělat něco pro to, aby toto bylo eh, odblokováno, eh, protože víme, že v komisi nemají většinu v této otázce. A proto bych chtěla vědět, jaké konkrétní opatření má v plánu maďarské předsednictví, aby chránilo ženy, které trpí domácím násilím. Eh, děkuji, dávám slovo paní Popodo, eh, pa, Oh, sorry. Yes, thank you for your... Děkuji, děkuji za to vystoupení. Bohužel se tam eh, ve vašem programu příliš nehovoří o rovnosti mužů a žen, ale hodně o sociální politice. Máte hodně ambiciozních eh, priorit. Konkrétně eh, píšete, že chcete pokračovat s postupy, které jsou přátelské k rodinám. Mluvíte o paktu o rovnosti mužů a žen, o implementaci evropského strategie pro handicapované, chcete bojovat s chudobou ale e, mě by více zajímalo, e, jakým praktickým způsobem chcete těchto cílů dosáhnout. Za prvé chci se zeptat, e, Zdá se, že nemáte kvóty pro ženy v rozhodování. Můžete nám říci, jaké zastoupení na pracovním trhu mají ženy u vás v Maďarsku? nebo v parlamentu, protože kvóty fungují dobře ve volbách, eh, ale jiná věc jsou jmenované eh, pozice. A tak by mě zajímal eh, celkový ten obrázek postavení role žen. A pokud jde o priority, máte v nich nějaké pořadí podle důležitosti, jsou důležitější ty priority týkající se rovnosti mužů a žen, nebo spíše podpory rodin a tak dále. Šest měsíců to je krátká doba, já si myslím, že nelze eh, realizovat úplně všechno. Dobrý Děkuji. Dávám slovo paní Plam, Děkuji, paní předsedkyně, i já děkuji naš, panu ministrovi. Jsem velice ráda, že se znovu setkáváme. Už včera jsem eh, se vyslechla vaše vystoupení ve výboru pro zaměstnanost. Nyní dovolte přejít do mateřštiny. Eh, domnule ministru, um, ehm, ama... Vážený pane ministře, vyslechla jsem si vaši prezentaci a také jsem si přečetla vaše priority v oblasti sociální politiky, kterou chce prosazovat maďarské předsednictví. A také včera jsem si vyslechla vaše prohlášení, které se týkalo prioritních eh, práv a rovnosti mezi pohlavími. Ráda bych položila dva dotazy. Nejdříve, co se týče revize rovnosti pohlaví v rámci Eh, perspektivy strategie 2020. Konsolidace paktu o rovnosti pohlaví jste odpověděl na jednu z otázek, která vám byla položena a řekl jste, že tento pakt um, nebude mít sociální partnery jako signatáře. Abych chtěla vidět, proč. A má druhá otázka pozice žen na pracovním trhu. Ráda bych věděla, zda vaše předsednictví může předložit několik konkrétních iniciativ, které se týkají snížení rozdílů mezi platy, mezi ženami a muži na pracovním trhu a také, jaké to má následky, jak velice dobře všichni víme. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Udakis. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane ministře, za tuto velice zajímavou diskuzi. Omlouvám se za spoždění. Eh, Já nyní pracuji na zprávě o ženách v malých podnicích. Včera se odehrála diskuze o malých a středních podnicích v Maďarsku a tam e, zazněla problematika půjček, jak se jeden člověk musel e, se musel zaručit, eh, nebo respektive švagr se musel zaručit za jeho půjčku. Mě by zajímalo, vidíme, že není jednoduché půjčky získat, eh, jakým způsobem eh, se ženy mohou domoci půjček, jestli existují nějaké osvědčené postupy, jestli nějakým způsobem pomáháte ženám podnikatelkám se spuštěním vlastního podnikání, vyměňujete si osvědčené postupy mezi nevládními organizacemi, státními úřady, ministerstvy a tak podobně. Děkuji. debatu. Dobře. Než eh, dám slovo panu ministrovi, tak bych chtěla eh, hovořit o jedné právnic, právní otázce, a to začlenění otcovské dovolené do směrnice. Chtěla bych vám říci, že tato eh, směrnice má rozšířenou Eh, právní, eh, eh, právní rámec. Nejdříve se hovořilo o zdraví a nyní se tam hovoří také o rovnosti pohlaví. Takže tento právní základ umožňuje, aby byla zahrnuta otcovská dovolená, ale také jiná opatření. Jejich cílem je podpořit sladění rodinného a profesního života. A také je tam zahrnuto mnoho, několik opatření na rovnost pohlaví. A nyní dávám slovo panu ministrovi. Entender. Obrigada. Hanivel asszonynak válaszol. Děkuji mnohokrát. Nejdříve paní Hanivel. Ptala jste se na úlohu žen. Také jste se ptala na rovné příležitosti a rovné příležitosti jsou pro mě nesmírně důležité. Dostal jsem několik otázek, které se týkají maďarských praktik, maďarské situace. Nechtěl bych zacházet do žádných podrobností, i když eh, bych se o tom také rád zmínil. Nejdůležitější faktor je mít možnost vybrat si. Když hovoříme o Maďarsku, tak nabízíme volbu. Ženy se mohou rozhodnout, zda chtějí vést takový ten tradičnější rodinný život, a nebo jestli chtějí kombinovat kariéru a rodinný život. Ale tato volba musí být ženám nabídnuta. Chceme podpořit ty, které chtějí žít tradičním rodinným životem, chceme jim nabídnout co možná nejlepší řešení. To znamená, chceme podporovat obě možnosti, to znamená, že ani eh, rodina, ani profesní život by měly být vzájemně sobě na úkor, neměly by být eh, obětovány. Změnila jste tu poznámku, která padla v maďarském parlamentu. Je důležité to změnit, ale v tom celkovém kontextu. Bohužel v máme pouze málo žen, které pracují na částečný úvazek, i když je velká potřeba, je velká poptávka po takových zaměstnankyních a tímto způsobem bychom mohli více zapojit ženy na pracovním trhu. Chtěli bychom změnit trochu situaci v Maďarsku. Pochopitelně to není ta jediná alternativa, kterou nabízíme ženám. Nechceme jim uvalit povinnost aby měli pouze zaměstnání na částečný úvazek. Co se týče otázky, která se týká naší ústavy, naše ústava je nyní novelizována, to znamená, že procházíme poslední podrobnosti, detaily a z toho důvodu nemohu zacházet do velkých podrobností. Také padla další otázka, která se týkala naší vlády. K tomu se také nechci dále vyjadřovat. Týkalo se to konkrétně složení naší vlády a předsednictví nechce nějak zasahovat do otázek, které spadají do kompetencí členských států, co se týče problému domácího násilí. Věřím, že balíček na ochranu obětí je velice důležitým právním nástrojem. Hovořili jste o ministru vnitra, který se také zmínil o těchto otázkách. Myslím si, že to právě spadá do mandátu ministerstva vnitra. Ale musíme také zmiňovat tyto otázky, abychom lépe ochraňovali ženy. Nechceme hovořit o obětech a o katastrofách, chceme učinit takové kroky, abychom mohli zabránit jakémukoliv násilí. Což znamená společné úsilí. To je nesmírně důležitá otázka. Je to důležitý bod v programu maďarského předsednictví, čili boj proti násilí na ženách. Musíme především předcházet takovýmto situacím, čili, jak už jsem říkal, chceme předcházet veškerým katastrofám. Dále rovnost mezi pohlavími, rovnost příležitostí, dále pokrok, postupy, které vycházejí vstříc rodinám, rodinnému životu a jak postupujeme v těchto oblastech. Vytvořili jsme si program jednotlivých priorit. Máme tam otázku rovných příležitostí, postižení, dále rodinných praktik. To jsou vše priority, které si zaslouží stejnou pozornost a věříme, že jsou to právě ty zásadní otázky, které musíme probírat také na konferencích v Gdele a v Budapešti. Spolu s radou bychom chtěli dát zásadní důraz na tyto okruhy. Kapcsolatban um, a, a, a, hogy mit fog tartalmazni a, a... Nyní je balíček eh, rovnosti pohlaví. Samotný obsah tohoto paktu eh, nechci se k tomu vyjadřovat v tuto chvíli. Myslíme si, že se jedná o velice důležité téma. Musíme využít eh, všech aspektů, kterých jsme se zmínili, to znamená například platových rozdílů, dále účasti institucích, eh, rozhodování. Dále je to otázka násilí. Tento pakt se stane dokumentem rady, bude to tedy politické prohlášení ze strany ministrů. Co se týče žen podnikatelek, paní Jan Kutakis se zeptala právě na postavení žen podnikatelek. Pochopitelně musíme postupně pracovat na této problematice. Maďarsko pochopitelně podporuje malé a střední podniky, poskytujeme například eh, půjčky, státní pomoc. Tyto otázky jsou například v Maďarsku neutrální z hlediska pohlaví, čili nedáváme žádnému z pohlaví přednost. A pokud to není zohledněno ve složení naší maďarské vlády, tak eh, máme zcela jistě celou řadu Maďarek, eh, které působí v podnicích. Co se týče pozitivních diskriminačních opatření, tak takováto opatření nejsou přijímána naší vládou, ale celá řada žen působí v podnicích. Také podporujeme občanské ženské organizace, které se aktivně účastní práce v této doméně. Také jsem obdržel dotaz kolik žen pracuje v maďarském parlamentu a kolik žen působí na maďarském pracovním trhu. Není tam dostatek žen, nemáme dostatek žen na maďarském pracovním trhu a zcela jistě bychom chtěli zvýšit zastoupení žen na pracovním trhu. Musíme přijmout opatření, která povedou ke sladění rodinného a pracovního života. Musíme najít správnou metodologii, správná řešení a zcela jistě budeme využívat těchto aspektů. I v Maďarsku budeme používat tuto metodologii. To znamená, že tyto nerovnováhy chceme naprosto vykořenit. Paní předsedkyně navrhla některá řešení, která se týkají právního základu, harmonizace právních nákladů. Pochopitelně to budeme brát v úvahu během vyjednávání. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, paní Plump, chcete něco říci? Eh, prosím stručně. Paní Plump a potom eh, pan ministr. Minister Retelí. Děkuji. Pane ministře, vy jste uvedl v odpovědi, že tento pakt nebude podepsán sociálními partnery. V takovém případě, pokud tedy podepsán sociálními partnery nebude, bude se jednat pouze o politický závazek vyjádřený radou. Z mého hlediska totiž pakt musí být eh, spolu podepsán rovněž sociálními partnery. Můžete mi na toto ještě jednou odpověd, odpovědět a paní předsedkyně děkuji za pochopení. Děkuji, paní Plump. Má slovo pan ministr. Děkuji. I ten předchozí, ani ten předchozí pakt nebyl podepsán sociálními partnery, alespoň podle informací, které mám k dispozici, ale jinak chápu vaši otázku, tento pakt musí mít eh, určitou váhu. Pane ministře, ukončíme tuto velmi zajímavou diskuzi. Eh, šli jsme do hloubky. Děkuji vám za vaši eh, přítomnost a děkuji vám za všechny informace a přeji vám všechno nejlepší pro vaše maďarské předsednictví. Přejeme vám mnoho úspěchu a chceme, aby to byl také úspěch pro všechny evropské občany. Děkuji. Vamos continuar Pokračujeme s naším pořadem jednání. Bod číslo 5. Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na podporu strategie Evropa 2020. Jedná se o eh, stanovisko našeho výboru pro výbor zaměstnanosti. Eh, šestnáctého výbor zaměstnanosti vyjádří svůj názor. A do této lhůty musíme my také dospět stanovisku. Hlasování bude zítra. Máme 29 pozměňovacích návrhů a dávám slovo navrhovatelce paní Senišin, která nám vysvětlí, v čem spočívá toto stanovisko. Prosím, paní Senišin. Unikát komisí v zprávě Děkuji mnohokrát. E, co se týče sdělení, které se týká tohoto odborného vzdělávání v rámci strategie 2020 nebere úplně v úvahu otázku vzdělávání žen. Je pravda, že tento problém byl definován jako zvláštní problém, že to je velká výzva, nicméně neexistují konkrétní ukazatele, jak tedy zajistit úspěch politiky rovnosti pohlaví také v oblasti vzdělávání a školství. Je tedy nezbytné využít potenciál, profesní potenciál žen Eh, které nejsou plně zapojeny do pracovního trhu a zároveň musíme najímat ženy eh, v oblasti netradičních povolání. Co se týče školství, eh, školství a vzdělávání, máme zde vždy zvláštní potřeby, které jsou odvíjeny od potřeb žen. Velice často ženy jsou vedeny k tomu, aby prováděly ženskou práci, která je méně placená a Systém odborného vzdělávání musí vzít v úvahu zvláštní potřeby žen, především starších žen, chudých žen, žen, které sami vychovávají děti anebo jsou postižené. Je nezbytné vytvořit adekvátní program v této oblasti a cílem takového programu je zvýšit procento žen v profesionální oblasti, především v malých středních podnicích, také by měly mít možnost pracovat z domova. Co se týče strategie 2020, tak je důležité koordinovat odborné vzdělávání žen spolu s potřebami pracovního trhu. To je tedy stručně mé stanovisko, nicméně chtěla bych poděkovat za veškeré pozměvací návrhy, které velice obohatily mé stanovisko, čili budu hlasovat ve velné většině pro tyto návrhy. Děkuji. Paní navrhovatelce má slovo paní Klas, Klas, která je stínovou zpravodajkou CPP. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, tady je máme šest bodů a já si myslím, že eh, můžeme eh, říci velice trefně, že je mm, toto dobře vysvětleno. Jsem ráda, že se hovoří o rovnosti a také o odborném vzdělávání a přípravy žen. Já si myslím, že je vždy dobré, když tady hovoříme v této širší souvislosti, a protože z, z ničeho z, nemůžeme vařit z vody, já si myslím, že tato diskuze je potřebná. Těchto šest bodů e, vnímám velice pozitivně. 29 eh, pozměňovacích návrhů k tomu máme. E, já si myslím, že to je velice pozitivní. Zde jde o to, abychom ehm, tady měli stanovenou jasně eh, zvláštní eh, postavení eh, žen a jejich situaci v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Zde existuje velké množství různých zájmů, které jsou obsaženy v pozměňovacích návrzích. Já si myslím, že tady potřebujeme zvláštní přístup k tomu, aby ženy měly přístup ke všem profesím. To je pro nás samozřejmé, ale pro e, ne, pro ostatní to není. Samozřejmě existují stereotypy a e, ty jsou v rámci i e, učebnic a v technických profesích. Tam mají převahu muži a e, e, zde se vzdělávají také více muži e, v těchto profesích. A proto je potřeba odstranit tyto stereotypy a musíme pracovat tedy tímto směrem, aby i všechny učební materiály byly neutrální. Pro mě je velice důležité, abychom poukázali na nové možnosti odborného vzdělávání a přípravy pro ženy, také už ten mm, starý požadavek o tom, aby byl také všude přístup eh, širokopásmového internetu, aby ženy měly také přístup k internetu. To je velice důležité, protože tak budou mít ženy více pracovních možností a eh, aby mohly být eh, ženy lépe Eh, vzdělané. S tím souvisí také otázka omezené mobility a aby také ženy mohly sladit rodinný a profesní život, aby ženy mohly být eh, aktivní a pracovat například z domova. Toto souvisí s otázkou také mobility žen. A eh, pro nás je také důležité, aby ženy byly samostatné a to my podporujeme. Ženy mají jiný přístup E, ženy nedostávají obrovské milionové půjčky, oni chtějí začínat e, z mála a proto je důležité e, podpořit samostatnost žen a zasadit se o růst samostatnosti žen, aniž by byly zadlužené. Proto bych chtěla poděkovat eh, stínové zpravodajce a myslím si, že zítra můžeme společně eh, pracovat eh, vhodným směrem a doufám, že podpoříme tedy otázku odborného vzdělávání a přípravy žen v rámci strategie Evropy 2020. A protože naším cílem je rovnost pohlaví a stejný tedy Eh, přístup eh, v rámci mm, ekonomické situace, protože ženy zde mají svoji úlohu a je důležité, aby byly tedy profesně dobře vzdělané ženy. Děkuji, paní Klas. Má slovo paní Palanová. Like... Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat eh, naší navrhovatelce, paní Sanišin, za práce, kterou odvedla. Jsem velice ráda za její zprávu a jsem také ráda, že pojetí eh, naší eh, frakce se s její zprávou shoduje. Jsem také ráda, že odsouhlasila moje pozměňovací eh, návrhy. Já jsem se pokusila soustředit především na integraci těch eh, opatření, která navrhujeme do budoucna pro odborné vzdělávání a přípravu. A v zásadě je to v souladu s tím, co už zpracovala paní Senyšin. To, co navrhuji, eh, by se mělo stát eh, součástí našeho stanoviska a posílit tak postavení žen na pracovním trhu bez ohledu na jejich původ. Jde mi zejména o ženy menšinového původu. Jinak eh, žádám větší spolupráci s podniky eh, při řešení eh, genderové dimenze, při odborném vzdělávání a přípravě a bylo by dobré, aby ženy byly eh, schopny podílet se na eh, celoživotním vzdělávání ve všech eh, možných oblastech. Nesmí zapomínat na souvislost se stěžejními iniciativami strategie Evropa 2020. Já také navrhuji lépe řešit zaměstnanost žen také v netradičních povoláních, například v ekologii, v vysoce technickém oblasti a Toto vše se týká diskuze, kterou eh, jsme tady už několikrát eh, vedli a také toho eh, slyšení, které proběhlo ukazuje, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny nejenom na vysoké úrovni v rozhodovacích pozicích, ale v obecně na uznávaných místech a profesích které souvisejí s novými oblastmi, jako je například obnovitelné zdroje, bankovnictví, informační technologie a tak podobně. Je jasné, že je potřeba podporovat a propagovat eh, tato pracovní místa také v případě žen. Jsem velice ráda, pokud náš výbor bude moci vysnat eh, touto zprávou jasný signál jasně ukázat eh, náš závazek také na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji, pa, eh, paní Parvanová. Eh, paní Češková. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom poznámku k jedné věci, která se v tom našem stanovisku objevuje. Já si myslím, že asi není úplně nejvhodnější konkretizovat ta zaměstnání, Eh, která eh, by vlastně neměla být eh, obsazována ženami například tím způsobem v těch odvětvích hospodářství, které produkují nízké emise CO2. Souhlasím s tím, že samozřejmě podpora vzdělávání i v těch oblastech, kde nyní dominují muži, je důležitá, ale myslím si, že třeba konkrétně tato část toho stanoviska Eh, nebude mít příliš velký úspěch, eh, až se dostane na plenární zasedání stejně tak, eh, jako nemá tedy úspěch ani u mě, když jsem si přečetla tuto část. Děkuji. Děkuji, paní Češková. Má slovo zástupce komise, prosím. Dobrý den, thank you. Eh, indeed, eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, myslím si, že vaše poznámky jsou na místě. V tom smyslu, že když komise vydala toto stanovisko, tak chtěla přispět k revizi takzvaného kodaňského procesu, což je proces spolupráce v oblasti politik eh, odborného vzdělávání a přípravy. Tím se zabýváme deset let. Co je zvláštní na této revizi? Chceme dosáhnout dlouhodobých cílů a chceme vzít také v úvahu strategii 2020 a konkrétně se chceme zaměřit na vzdělávání a odbornou přípravu, která je zohleděna v strategii 2020. Možná vám náš návrh přijde příliš obecný, ne konkrétní, že možná neřešíme otázky zastoupení pohlaví, ale myslím si, že inherentně je vše zohledněno, zaměřujeme se na pilíř inkluzivnosti, začlenění. Protože v tuto chvíli je taková tendence zaměřovat se na konkrétní věci, na růst, který je zapotřebí, ale my se snažíme zachovat rovnováhu mezi prosazováním růstu, takzvané chytré ekonomiky, ale také se chceme zaměřit na začlenění. A chceme se zaměřit nejen na otázku pohlaví mezi, rovnováhy mezi pohlavími, ale také na otázku zastoupení různých cílových skupin, které existují na pracovním trhu a které se objevují také v oblasti vzdělávání a přípravy. Konkrétně otázka nerovnoprávnosti, nerovnováhy. V případě mladých lidí měli by uvažovat nad rámec takových těch stereotypů a to by měl být hlavní cíl tohoto návrhu. Lidé by neměli přijímat tu tradiční poptávku. Rodiče by neměli čekat, že se jejich děti rozhodnou pro nějakou kariéru bez eh, pomoci, podpory. Musí mít určité vedení. A myslíme si, že ten systém vedení ve školách není dostatečně účinný, aby pomohl studentům, aby si našli svoji kariéru pro svůj profesní život. Lidé jsou neustále eh, zkoušeni. Je to jeden test, zkouška za druhou a měli by se také zaměřit na vyzkoušení budoucího povolání. Měli by skutečně věřit ve svoji volbu, když se rozhodnou, což je velice důležité právě z hlediska politiky pohlaví, protože máme nejrůznější eh, vnímání nejrůznějších procesí, eh, profesí a to není nikdy zvažováno. Čili je také důležitá otázka přitažlivosti. Velice často profese, které vzejdou z odborného vzdělávání a přípravy, nejsou dostatečně lákavé. A vzniká celá řada nerozumění, co se týče profesního zaměření, a to by se mělo řešit také na úrovni škol. Takže zde politika genderu také sehrává důležitou úlohu. To byl příspěvek komise, vy reagujete na tento dokument, což je příznivé, protože to skutečně zlepší naši představu a naši práci a to může být dobrý příspěvek do budoucích snah. Není to konečný dokument, je to pouze začátek a um, vstup Evropského parlamentu a především vašeho výboru je nesmírně důležitý. Děkuji, pane Delgado, za tato vysvětlení. Velice dobře jste nám to objasnil. Ohledně tohoto sdělení já bych dala nakonec slovo paní Senišinové. Responder ao que foi dito, ou pelo menos dizer Anebo, jestli chce něco říci závěrem. Děkuji bardzo, no ještě raz děkuji za všechny popravy. Děkuji mnohokrát, děkuji za veškeré příspěvky, děkuji za pozměňovací návrhy, které zcela jistě obohatí můj příspěvek a doufám, že zítra odhlasujeme tuto zprávu. Děkuji. Dobrý Děkuji. Jak už jsem řekla, hlasovat budeme zítra. Budeme hlasovat 16. března ve výboru zaměstnanosti toto stanovisko a potom zprávu v květnu na plenárním zasedání. To je náš harmonogram a pokračujeme s pořadem jednání, bod číslo 6. Eh, cesta delegace výboru pro práva žen a rovnost pohlaví do belgického parlamentu 9. listopadu 2010. Eh, toto je rutinní návštěva, která se dělá během předsednictví Evropské unie. Je tady eh, naše paní předsedkyně, paní Svensson, potom to pohoří, jo, paní Svensson tady není, tak tady bude paní Thomson. A pohovoří zde o všech podrobnostech. Děkuji. Náš výbor absolvoval velice zajímavé setkání se zástupci belgického parlamentu. Sešli jsme se eh, s výborem pro ženy. Ne no všechny parlamenty, včetně toho našeho v Dánsku, mají podobný výbor pro záležitosti žen a to bylo pro mě osobně velice zajímavé eh, pohovořit si s poslanci a e, senátory těchto výborů. Když jsme diskutovali o genderových záležitostech v Evropě, tak e, jsem zjistila, že se skutečně můžeme hodně inspirovat z nejrůznějších členských států. Belgie na mě udělala veliký e, dojem myšlenkou takzvaných kuponů na výpomoc v domácnosti. Maďarské předsednictví hovořilo o větší zaměstnanosti žen, o tom, že chtějí eh, více propagovat práci na částečný úvazek, aby lidé mohli či ženy pracovat více z domova, ale pro mě byla zajímavá právě ta belgická legislativa, která eh, aktivuje ženy na mm, pracovním trhu, a podporuje jejich eh, profesní kariéry. Zavedli totiž systém, kdy nezaměstnané ženy mohou být zaměstnány jakožto pracovnice v domácnosti, výpomoc v domácnosti prostřednictvím agentur a to vše za podpory belgického státu. Pomocí toho systému kuponů, o kterém jsem hovořila, těmi kupony vlastně belgický stát platí určitou sumu za hodinu odvodené, odvedené práce. A podle mého názoru je to nesmírně zajímavý systém a byla bych velice ráda, eh, kdyby ho začaly používat i další evropské země. My jsme se rozhodli, že pozveme zástupce ženského výboru belgického parlamentu sem k nám do našeho výboru, abychom si mohli o této iniciativě více pohovořit. To bylo pro mě eh, velice přínosné na této návštěvě. Děkuji. Thompson. Děkuji, paní Thompson. Má slovo paní Bauer. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych doplnit několik slov. Ano, byla to řádná návštěva. Měli jsme možnost eh, setkat se také s zástupci vlády. V tuto chvíli Belgie nemá řádnou vládu, ale má tedy zástupce, kteří naplňují správní agendu. Rozhodli jsme se, že tedy navštívíme belgický parlament, ale musím říct, že nás to skutečně nadchlo a velice inspirovalo. Ten systém, který zmínila kolegyně, paní Thompson, je nesmírně zajímavý a myslím, že by mohl být příkladem dobrých praktik ve zbytku Evropy, kdy se vyhýbáme práci na černo, nejrůznějším problémům, které se týkají danění a podobně. Čili podle mého názoru je to skutečně vynikající nápad, jak vyřešit dva problémy najednou. Já bych ráda doplnila ještě následující. Návrh legislativy, který byl zmíněn, který se týká rozdělení penzijních práv v případě rozvodu mezi manželi kdy žena je v domácnosti, stará se o děti, o rodinu. Zdá se mi, že někdy, když řešíme tyto otázky, tak by možná bylo užitečné eh, mít výměnu názorů s kolegy z belgického parlamentu, možná i z jiných parlamentů, protože když člověk sedí v Bruselu, tak často ani neví, že existují takovéto velice dobré praktiky, čili jenom doplnění. Děkuji, paní Bauer. tak eh, již jsme na konci našeho pořadu jednání. Zítra začínáme v 9, budeme pokračovat v naší práci. A prosím, mějte připraven hlasovací lístek, protože budeme hlasovat. Pravděpodobně to budeme dělat elektronicky. Naschledanou zítra v 9 ráno. Eh, Nyní začíná schůze koordinátorů za zavřenými dveřmi.